schůze, kterou jsme přerošili 29. září 2011, eh, tímto pokračuje pan Stevenson procedurální eh, poznámka, takže eh, delegace pro Irán. Pan Stevenson, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Dnešní eh, do, ranní zpráva, že eh, americká vláda eh, zjistila komplot Iránců, kteří chtěli zavraždit saudsko-arabského velvyslance ve Washingtonu DC a ta další zpráva, že dalších 300 vězňů byla již v celé smrti a čekají na eh, trest smrti a potom v Iránu další povstání vzniklo, kde většinou jsou to studenti, eh, kteří povstali a mm, vzhledem k těm masovým popravám, tak je třeba, aby náš parlament a mm, konference předsedů, vlastně tady se dohodla, že za tři týdny eh, vyšle delegaci do Iránu. Já myslím, že Irán eh, vlastně eh, mm, eh, dělá věci úplně špatně a neměl by dostat takovéto pozbuzení od nás, takže bychom měli přehodnotit rozhodnutí konference předsedů. Děkuji, děkuji. Určitě vezmeme do úvahy to, co jste řekl. Pan Saláto. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, ve světle toho, co jsme právě slyšeli, eh, poněvadž já jsem součástí eh, eh, mezivládní delegace s Teheránem a moji italští kolegové také jsou zcela proti této cestě do Iránu a apelujeme na předsednictvo, aby přehodnotilo eh, tuto aktivitu, která vlastně dá publicitu teheránské vládě. Děkuji. Děkuji. Určitě vezmeme toto do úvahy. Tyto vaše návrhy budou reflektovány. Zápis. Eh,